Vítám Państwa serdecznie. przechodzimy do... Nyní přejdeme k vysvětlení hlasování. Vím, že jste velice netrpělivě očekávali tuto chvíli. Já se nyní ujímám předsednictví a chtěl bych požádat osoby, které stále ještě jsou v hemicyklu a nechtějí eh, se zúčastnit eh, dalšího zasedání, aby tedy v tichosti odešli eh, do eh, jídelny či jinam a aby zde v sále bylo, prosím, ticho a klid. Jako první promluví paní Morvaj k globálním cílu a závazkům EU ohledně výživy.